vážení kolegové, zasedání znovu pokračuje. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou k tomu nějaké námitky? To je námitka nebo přihlášení o slovo? Přihlášení o slovo. Dobře, výborně. Námitky tedy žádné nejsou? Přece jenom? Prosím, máte slovo. A to je catch the eye, aha, dobře, v pořádku, takže námitka k zápisu žádná není. Protokol je tím pádem schválen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jdeme na první bod pořadu jednání dnešního odpoledne, což je prohlášení komise k doporučením e, pro vy, začátek vyjednávání mezi EU a USA a já mohu s radostí předat slovo paní komisařce Malmström. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, vážení poslanci. Společná dohoda mezi předsedou Junckerem a prezidentem Trumpem z loňského července nastínila pozitivní obchodní agendu se spojenými státy, které jsou naším nejdůležitějším obchodním a investičním partnerem, což deeskalovalo napětí eh, v tomto velice důležitém vztahu. Od loňského července jsem se setkala eh, pětkrát s americkými protějšky a revidovali jsme implementaci pracovního programu a identifikovali společné společné prohlášení. Na schůzi minulý týden jsme vyhodnotili dosavadní pokrok v různých směrech práce exekutivní pracovní skupiny a e, já jsem podala debriefing o e, přijetí evropských autorizací k vyjednávání. E, informovala jsem, že v radě je dostatečná dynamika na to, aby byla dokončena autorizace pro obě vyjednávání. Jednak ohledně odstranění cel na průmyslové výrobky a druhé na hodnocení konformity. A já jsem vyjádřila náš závazek plně respektovat implementaci společného prohlášení a zopakovala jsem, že budoucí vyjednávání eh, se nebudou týkat zemědělství. Eh, jsem si jistá, že váš parlament si plně uvědomuje důležitost transatlantických obchodních vztahů, které jsou a budou eh, zásadní tepnou světové ekonomiky. Pečlivě definovaná a úzce zaměřená agenda pracovní skupiny může být ku prospěchu oběma stranám. Vzhledem k objemu evropsko-amerických obchodních vztahů, odstranění cel přestože už dnes jsou umírněně nízké, by vedlo k významným e, snížením nákladů ekonomických subjektů. Mnoho průmyslových sektorů na obou stranách Atlantiku operuje s nízkou marží zisku, a to z důvodu e, velikosti a neefektivnosti našich trhů. A omezená, ale velice důležitá dohoda o průmyslových zbožích a clech by dala transatlantickým firmám na obou stranách komparativní výhodu a podporovala by jejich globální konkurenceschopnost transparentnost. Očekáváme eh, navýšení vzájemného exportu o 8%, respektive 9%, což je celkem 26 miliard euro. A z jiného pohledu naše práce na hodnocení konformity a standard, standardizaci by mohly vést k ekonomickým výhodám eh, pro průmyslové výrobky. Zahájili jsme konzultace se zainteresovanými stranami minulý týden a vyzvali jsme je k podávání návrhu. Těšíme se na jejich podporu v diskuzi se Spojenými státy v této oblasti. Plně si uvědomuji, že někteří z vás, co jste zde, se bojí, že budeme vyjednávat eh, pod hrozbou. A já bych bych vás chtěla ujistit, že jsem eh, předala našim protějškům velice jasný signál minulý týden, naposledy ale i předtím, že jednostrané obchodní kroky eh, Spojených států vůči evropskému importu by poškodili naše úsilí posílit transatlantické vazby v tuto kritickou dobu. Právě tak jsem řekla jasně, že jestliže eh, USA učiní unilaterální opatření vůči nám, okamžitě zareagujeme. Vyjednávání budou zastavena, eh, na což jasně pamatuje návrh vyjednávací směrnice. A okamžitě bychom přijali vyvažovací opatření. Doufám samozřejmě, že se to nestane, že k tomu nedojde a že budeme i nadále pracovat na vzájemně prospěšných výsledcích a utužovat naše vztahy. Eh, chtěla bych tedy prohlásit, že včasné přijetí mandátu by bylo důležitým signálem dobré víry Evropské unie, eh, a která by tím dala najevo, že chce naplnit prohlášení z loňského července. A zatímco nekonstruktivní eh, koloběh eh, urážek a obvinění by byl k neprospěchu celé věci. Já tedy doufám, že podpoříte naše vyjednávání se spojenými státy. Vaše podpora je samozřejmě nesmírně důležitá, protože ukáže, že evropské instituce jsou jednotné a v jednotě je síla. Naproti tomu a tohle je velmi důležité, kdyby váš parlament hlasoval proti tomuto omezenému vyjednávání, hlasoval by proti vyváženému a úměrnému přístupu z červencového prohlášení, který jsme zaujali, abychom snížili obchodní napětí. Byl, hlasovali byste tedy pro zachování obchodního napětí se spojenými státy, zatímco my se snažíme to napětí odstranit. A zejména pokud jde o automobily, my jsme to zahrnuli do našeho návrhu pro transatlantické lidské vztahy je mnohem lepší, kdyby se cla na auta snížila na 0%. Bylo by to lepší pro výrobce, pro zaměstnance i pro spotřebitele. A to bylo by to mnohem lepší, než kdyby byla uvalena dodatečná cla na auta a na, díl, a na autodíly. Já tady budu velice pozorně poslouchat debatu, vaše postřehy a doporučení a chtěla bych znovu zopakovat, že jakmile zahájíme vyjednávání, budeme aktivně informovat eh, tento parlament pravidelně o všech aspektech našich diskuzí, jako to děláme vraždy. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. Nyní přijdou na řadu řečníci jménem frakcí, nejprve za EPP, paní Quisthout Rovol. Na jednu minutu 30 sekund, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Nejprve bych vám chtěla vyjádřit respekt vašim, vašim snahám o opětovnou normalizaci transatlantických vztahů. Tato snaha je důležitá a může být úspěšná pouze na základě konstruktivního vyjednávání, které povede k úspěšnému výsledku. Proto doporučuji parlamentu, aby při zítřejším hlasování se zachoval e, zodpovědně a vyslovil se pro udělení mandátu. Je v zájmu nás všech, společně využívat společných rysů se spojenými státy a přispět k deeskalaci obchodních vztahů. Komise by sice měla jednat tvrdě, protože pouze takovému jazyku Trump rozumí, ale neměli bychom eh, zapomínat na otázku sankcí na auta a další produkty, které by vedly ke značným eh, škodám. Místo toho eh, bychom měli hledat společnou řeč mezi EU a USA a zasednout společně k jednacímu stolu, protože nemáme co ztratit. Co bychom mohli ztratit? Kdyby vyjednávání skončila nezdarem, tak by šlo při nejmenším o konstruktivní pokus postavit vztah na nové nohy. Pokud by vyjednávání vedla k výsledku, tak nejen jsme zabránili obchodnímu konfliktu, ale kromě toho jsme také odbourali cla a celní překážky. A na závěr bych chtěla ještě říct, říct jednu jedinou větu, a sice, že svět se točí, svět jde vpřed, ať už vyjednáváme nebo ne. A já si myslím, že je povinností velkých demokracií spolupracovat. Děkuji vám. Děkuji jménem frakce SD. Pan Lange má dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Nebudeme vyjednávat, když nám u hlavy drží pistoli. To je věta, která se objevila v mnoha tiskových prohlášeních. To je princip Evropské unie. Nebudeme, hlaso- nebudeme vyjednávat, když nás vydírají, když jsme pod tlakem. A já se ptám, co se vlastně změnilo cla Spojených států na ocel a hliník jsou v platnosti. Kromě toho jsou tu další cla na španělské olivy. A Trump nám vyhrožuje dalšími cly na auta a na autodíly. A pokud jde o tlak USA, nezměnilo se vůbec nic. Na naší straně my jsme učinili celou řadu ústupků. Import eh, tekutého plynu stoupl o 180 Import sojových bobů vstoupl o 112 Komise ve zrychleném řízení povolila sojové boby na dva měsíce a právě tak import biodýzlu eh, a ten také se velice zvýšil. Takže my jsme za Evropskou unii učinili celou řadu ústupků a já se ptám, kde jsou ústupky Spojených států kde polevil tlak Spojených států? Já nevidím žádnou takovou oblast. A dokud to tak je, tak si myslím, že musíme velice sebevědomně formulovat svou pozici. A za druhé, v červenci loňského roku, vážení kolegové, jsme se dohodli, že neuzavřeme žádnou dohodu, kde nebude žádná, žádná zmínka nebo žádný odkaz na pařížskou dohodu. A teď eh, několik eh, málo hodin před touto debatou jsme diskutovali o ochraně klimatu. To všechno je v návrzích ehm, to se v mandátu vůbec neobjevuje, dokonce ani ve formě posouzení dopadu na klima. Takhle ne, měli bychom sebevědomně formulovat své stanovisko, eh, protože já si myslím, že bychom měli odmítat právo silnějšího. Děkuji. Jménem frakce EKR má slovo pan Zahradil na 1 minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové. Transatlantický obchod je uhelným kamenem globálního obchodního systému. Naše skupina podporuje návrh eh, mandátu Evropské komise, tedy dva mandáty, jednak o, ohledně cel k průmyslovým výrobkům a jednak k posouzení schody. Ty nám pomohou deeskalovat rostoucí napětí, ale co ještě důležitější, také přinesou veliký prospěch evropským podnikům a spotřebitelům. Například odstranění vysokých eh, cel na výrobky, jako, je, jako jsou oděvy či obuv, to otevře příležitosti pro evropské vývozce a zvýší to také mezinárodní konkurenceschopnost eh, našeho průmyslu. Kromě toho malé a střední podniky z Evropy eh, budou mít výhodu v tom, že nebudou muset dvojnásobně Eh, testovat své výrobky a naplňovat požadavky v oblasti certifikace. Nicméně je tady jedna velice důležitá podmínka pro toto vyjednávání. Není možná tato jednání uzavřít úspěšně bez toho, aniž by se odstranili cla na ocel a hliník. Také třeba projasnit zařazení automobilového odvětví, vzhledem k tomu, že to je velice důležité kvůli kompatibilitě s VTO a také třeba projasnit to, jakým způsobem budou fungovat pravidla ohledně původu. Jinak eh, věřím, že Evropská unie a USA se musí poučit eh, ze čtyř let vyjednávání ohledně TTIP je potřeba zejména se poučit z oblasti vzájemně výhodných řešení ve clech, facilitace v celních režimech a regulační spolupráci. My doufáme, že tato dohoda bude dobrým základem, na něž budeme moci vstavit v příštích letech. Děkuji jménem frakce ALDE paní Šáke na dvě minuty. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisářko, vážení kolegové. Obchod podle pravidel je velice důležitý pro naše otevřené ekonomika, zejména proto, že očekáváme růst obchodě, hlavně mimo EU. Když se podíváme na Čínu, vidíme, že nedodržuje obchodní pravidla a co je dnes velice smutné, když se podíváme na Spojené státy, tak také vidíme, že je tam vláda, která nespravedlivě označuje EU za svou národní hrozbu a tím ospravedlňuje cla na ocel a hliník. Zároveň nám připomíná povinnosti v rámci NATO. Já myslím, že to úplně nesedí a eskalace v obchodních vztazích se USA má závažné dopady a proto je velice důležité, abychom nadále hovořili a snažili se dosáhnout dohody. Někdo musí být eh, v tom jednání dospělákem. Takže ti, kteří tady nechtějí podpořit Evropskou komisi, já doufám, že vy si tedy uvědomujete, že Sandlen a další eh, velvyslanci Trumpovy administrativy vám vysvětlí, že to je doklad toho, že EU není schopná se rozhodovat. A to myslím, že není v našem zájmu. Místo toho, abychom podpořili komisi a zahájili vyjednávání na základě omezené působnosti, to neznamená, že se vracíme eh, k té typu ale navazujeme na dohodu mezi Junckerem a Trumpem. Tím, že podpoříme zahájení těchto vyjednání, ale zároveň stanovíme velice jasné podmínky za naši stranu před jejich uzavřením, to znamená, že se pouštíme rozumnou cestou. Také bych chtěla kolegům připomenout, že by neměli využívat dohody, které uzavíráme s třetími zeměmi jako zbraň proti těmto zemím, protože nám chybí podklad pro bilaterální dohody či vyjednávání se zeměmi, s nimiž obchodujeme. Myslíme například na Čínu, takže je třeba jasně říci, co tady můžeme získat, ale zároveň si musíme dávat také pozor na to, o co bychom mohli přijít. Moje skupina tedy podpoří Evropskou komisi a já myslím, že musíme být silní a jednotní jako Evropa, zejména když čelíme konfrontaci Trumpovy vlády. Dankeschön. Děkuji. Jménem zelených EFA pan Žado má slovo na dvě minuty. Madame la commissaire. Paní komisařko, paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, Donald Trump je tím mužem, který před pár lety říkal, že e, to, ty řeči o ohřívání planety je totální nesmysl, že to je koncept Eh, vymyšlený Číňany, aby spochybnili eh, kompetitivnost amerického průmyslu. A ještě před eh, třemi týdny, když se 300 vědeckých pracovníků vyslovilo o dramatické situaci, prezident Trump na to opáčil, já tomu nevěřím. A ten samý prezident Trump během posledních měsíců neustále přifoukával do ohýnku zvaného Brexit, kritizoval dokonce i Terezu May za to, že se snaží dospět k dohodě s Evropskou unii. A právě s tímhle prezidentem vy dnes chcete vyjednávat E, tomuto prezidentovi dáváte v šanc část naší svrchovanosti, dáváte v šanc naš, část našich hodnot. E, slyším už i sociální demokraty, naše e, přátelé sociální demokraty, kteří v tomto velebním období nacházejí rozum. Nemůžeme jednat s člověkem, který nám přikládá revolver ke spánku, který nás, nám hrozí ráno, odpoledne i večer, ohledně ocele, eh, automobilového průmyslu a zítra ještě ohledně něčeho jiného. Pokud jsme stateční, musíme prokázat, že Evropská unie je ekonomickou mocností, politickou mocností. Pokud chceme ukázat, že Evropská unie obhajuje své hodnoty ohledně klimatu a všech sociálně eh, kulturních témat, tak nemůžeme zahájit diskuzi vyjednávání se spojenými státy. To bychom jednali jako Tartuf, to bychom řekli, ano, začneme a během toho vyjednávání uvidíme, kam to půjde. Nemůžeme teď začít vyjednávat s americkým prezidentem, protože on naše hodnoty neobhajuje, on je nezastupuje, on je nezdílí a je nebezpečí pro naší demokratickou svrchovanost. Äh, Děkuji, nyní má slovo pan Scholz jménem GUE NGL na 1 minutu 30, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko Malmström, prezident Trump nedávno hrozil Evropské unii I will tariff the hell out of you pokud eh, nepřipustíme obchodní dohodu podle jeho podmínek. Zní to jako hláška ze špatného westernu. Vy jste sama před rokem řekla Špíglu, že budeme vyjednávat teprve, až nám Trump přestane mířit pistolí na prsa. A teď chcete kapitulovat? Já jsem zklamaný, že jste navrhla radě, aby navzdory těm vyhruškám, že budou zavedena trestná cla na auto, vám má rada udělit vyjednávací mandát. Tím házíte přes palubu dokonce i své vlastní principy. Přestože ta dohoda eh, obsahuje víc než 90% všeho zboží, se kterými se obchoduje mezi EU a USA. Eh, odmítáte eh, studii, eh, studii dopadu ekonomických, ekologických a sociálních následků. Není tam dokonce ani standardní kapitola o pravidlech ochrany zaměstnanců a životního prostředí při produkci toho zboží. Neproběhla žádná konzultace s občany. Kromě toho zavíráte oči před Trumpovým rozhodnutím upustit od pařížské klimatické dohody, o tom už kolegové hovořili. Podle našich principů se tím Trumpova vláda sama diskvalifikovala jako vyjednávací partner. Vy víte, co má Trump v úmyslu. Chce uh, otevření našeho trhu pro americké zemědělské produkty a chce si ho vynutit. To by ale byl konec tisíců našich zemědělců a také našeho udržitelného zemědělství. Vy jste uh, zapomněla na protesty proti TTIPu milionů Evropanů. Na oplátku nechce Trump dát nic, pouze by případně upustil od uvalení trestných cel na auta. Paní komisařko, já bych byl rád, kdyby většina schválila náš pozměňovací návrh, který doporučuje radě neudělit vám mandát k vyjednávání. Děkuji, pane Štolci, a nyní jménem EFDD má slovo paní Begin na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Paní komisařko, naše stanovisko eh, k eh, této druhé verzi TTIPu eh, se nezměnilo, ale komise se hodně změnila, protože z amerických pramenů víme, že zemědělství bude do dohody zahrnuto. Pro Američanů je to samozřejmě velice atraktivní, ale nejsme to my, kdo by měl podávat ruku Američanům. My už jsme svůj díl práce odvedli, protože jsme vzali 117 víc soji a 180 či 190 víc zemního plynu. Teď je řada na nich a před eh, začátkem vyjednávání bychom chtěli, aby americká administrativa opustila od cel v oblasti hliníku, ocele a eh, automobilů. Chceme dohodu, ale máme prostě eh, teď potřebu začít z nuly, začít od začátku a chceme zrušit také jakoukoliv jakoukoliv zmínku o TTIP, eh, která, který tady hrozil. Jménem EMF e paní Žamé na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Tento návrh usnesení je skutečnou mystifikací. Původní text byl úplně proměněný v komisi, je teď tady e, ultra, e, ve výboru je tady ultraliberální e, se skupení z různých frakcí. Politická, politické priority musely uhnout osobním zájmům. My teď chceme chceme vyjednávat ještě dřív, než dostaneme pevné záruky pro automobilový průmysl, eh, pro jmutí eh, zemědělského sektoru z těchto jednání. A navíc tady nemáme žádnou studii o dopadech pro rybolov. Myslíte si, že dohoda, která má eh, být vyjednávání, předmětem vyjednávání po nějakých 10, 15, 20 let, ty podmínky musí být splněny, jinak tam prostě ten podpis být být nemůže. Musíme ovšem ty podmínky dobře stanovit a ne dělat to právě tím opačným způsobem. Děkuji. Nyní hovořili kolegové jménem frakcí a teď se dostaneme k dalším řečníkům. Slovo má pan Franka. Děkuji, paní komisařko. Junckerová komise musela trochu upravit eh, směřování své politiky v zahraniční oblasti a obchodní oblasti poté, co Trump odstoupil od eh, pařížské dohody. Víme, že došlo k uvalení cel na ocel a hliník, což určitě není to nejlepší. Máme ale deklaraci z července loňského roku a dnes máme k dispozici eh, pokyny k vyjednávání s USA. Paní komisařko, je velice důležité, abychom se drželi svých eh, zásad. Jsou tady kolegové, kteří se odvolávali na zásady naší obchodní politiky ale přitom jí příliš nevěří a naopak to využívají jako zástěrku pro odmítání obchodní společné politiky. Je potřeba bojovat za dodržování pravidel, za reformu VTO, zachovat eh, zásady pařížské dohody a především je důležité, abychom se nevzdali eh, svých současných dot, které máme s Austrálií, Novým Zélandem a Mercosurem. Děkuji. Děkuji. Pan Boštináru na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní komisařko souhlas, asi se tady shodneme, že transatlantický vztah je teď eh, předmětem nejrůznějších ohrožení a je, stojí před řadou výzev. Nicméně jsem přesvědčen, že ty dlouhodobé základní kameny tohoto vztahu zůstávají na místě a musí i nadále být silné. Je teď zapotřebí, abychom přijali v Unii všechny možné eh, záruky a eh, opatření, abychom chránili své zaměstnance, své e, pracovníky a svůj průmysl a abychom se ohradili proti všem obchodním opatřením Spojených států a zároveň také přispěli k tomu, abychom maximálně e, zmírnili na napětí a přispěli k tomu, aby věci neeskalovaly. E, není patrně možné se úplně novým tarifům vyhnout, ale je třeba o věcech jednat. Já věřím komisi, že půjde tou správnou cestou a vítám to, co eh, řekl předseda Juncker a komisařka Malmström v tom smyslu, že eh, vyjednávání začne ovšem pro omezený počet odvětví se Spojenými státy. A chci říct jednu věc závěrem. Pokud řekneme ne eh, vyjednávání se Spojenými státy, komu řekneme do budoucna ano? Děkuji, paní Charanzová, na jednu minutu. Děkuji, paní komisařko. USA a Evropa vždy byly přirozenými partnery. My máme společné hodnoty a čelíme také společným hrozbám. Pokud je tady nějaký um, vztah, tak vždy má svá, uh, své lepší a menší chvíle, ale důležité je, abychom v našich vztazích dokázali překonávat uh, překážky. V loňském roce to zrovna nebyl dobrý rok pro naše vzájemné obchodní vztahy. My jsme zareagovali proti clům na ocel a hliník a zároveň jako EU jsme ukázali, že jsme ochotni spolupracovat a hledat řešení. A myslím, že ten signál byl jasný, že musíme spolupracovat že je to potřeba pro naše podniky, je to také proto, abychom zachovali pracovní místa náš trh, bezpečnost i občané. Toto všechno je provázáno a provázanost dále poroste, takže doufám, že Evropský parlament podpoří zahájení vyjednávání. Můžeme tím jenom získat a ztratit můžeme, pokud Spojeným státům dveře zavřeme. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Bytykofr na jednu minutu. Paní předsedkyně, paní komisařko, kolegové, návštěva předsedy Junckera v Bílém domě v červenci to byl geniální tah. Kdyby komise na základě této návštěvy rychle udělila mandát, byli bychom na tom dnes lépe. Ale díky špatné taktice se politický kapitál a čas eh, vyplýtval, přišel na zmar. Eh, proběhla tedy veřejná debata a eh, nerealistická je hodnocení americké administrativy. Vy jste řekla právě, paní komisařko, že jednostranné obchodní kroky by poškodili naše úsilí o posílení obchodních vztahů. Tak takhle hovoří ti, kdo se bojí. No, Spojené státy eh, nás komandují a já si myslím, že když se s námi zachází jako s, se psem, tak bychom si to neměli nechat líbit. Já jsem pro vyjednávání, ale ne na základě tak slabého mandátu. Ten musíme odmítnout a a připravit nějaký lepší mandát. Děkuji, paní Sanchez Caldente, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes dopoledne jsme diskutovali o klimatických změnách a tehdy pravice chrlila spoustu prázdných slov a slibů. Dokonce komisař Kaněte vypadal, že mu záleží na budoucnosti planety. Ale takové obavy jste asi neměli, když jste odmítli Gretu Thunberg která zde mohla vysloupit. Asi jste se báli slyšet pravdu. Většina evropských politik prohlubuje sebevražedným tempem klimatické změny a dobrým příkladem je vzkříšení TTIP. Změní se jméno, naporcuje se to a doufá se, že si toho nikdo nevšimne. Paní Malstrom, vy jste se zavázala eh, k tomu, že implementace pařížské dohody bude podmínkou sine qua non pro podepsání obchodních dohod, ale všichni víme, že Víme, co si Trump myslí o klimatických změnách, že odmítá dohody, ale biznis je biznis a zdá se, že je to pro vás důležitější než budoucnost planety. Protože už jsme jednou nad TTIP zvítězili, víme, jak toho dosáhnout znovu informacemi a mobilizací. Ale dnes se navíc mobilizuje i mládež a také ženy a ti vám nedovolí provádět politiky, které ohrožují naši budoucnost. My potřebujeme jiný obchodní eh, model. Děkuji. Děkuji, pan Dartmouth, na minutu 30. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně. Němečtí výrobci automobilů vyváželi auta do Spojených států v hodnotě 20 miliard euro v roce 2017. V roce 2018 to bylo 26 miliard. Nehledě na to, že němečtí výrobci automobilů nemají co mluvit do amerických regulací. Přesto byli ale velice úspěšní. Ale já se teď dostanu ke klíčovému bodu. Americká cla na importovaná auta jsou 2,5%. Evropská cla oproti tomu na a eh, auta vyvážená z, eh, z USA činí 10%. To je nesymetrické. Americká administrativa má kus pravdy, ať už kolegové říkají cokoliv. A následkem toho americké exporty aut do EU jsou jenom zlomkem, pouze 40 milionů dolarů vůči, oproti těm 20 miliardám. A teď k tomu usnesení. To usnesení kritizuje USA za to, že uh, upustila od, upustili od pařížské dohody. Ale pane Žado, není možné, aby ta vláda, jakou chcete, byla v nějaké jiné zemi. Nemůžete mít ani vládu, kterou chcete ve své vlastní zemi. Já už to sám eh, nějakou dobu vím za sebe. To, co teď máme před sebou, to je politizace obchodu. A eh, ty, to, to, co je spolitizované na tomto usnesení, ukazuje, jak je ošidné pro Evropskou unii dokončovat obchodní dohody. A to je právě trest, který platí občané členských států za politizaci obchodu, což já velice, čehož já velice lituji. Pane Dartmete, můžete si nasadit sluchátka, prosím? Pan Žado žádá o modrou kartu. Souhlasíte? Prosím, máte slovo. Vážený kolego, já jsem dobře nepochopil, zdali jste přesvědčený o tom, že se klima vymknulo eh, z kontroly, či naopak nepochopil jsem, zdali Velká Británie, která byla velkou zemí v světovém společenství, stále ještě sdílí univerzální hodnoty tohoto společenství. A také jsem nepochopil, zdali vláda ve Velké Británie eh, je v tomto okamžiku, kdy se hlasuje vaší vládou. Vaše odpověď, pane Dátmuce. Eh, tak to byly dvě otázky, když dovolíte, odpovím pouze na jednu. V této debatě diskutujeme o obchodu, nikoli o klimatických změnách. A tohle, co říkám, je závažné a seriózní. Já říkám, že byste neměli eh, se soustředit na irrelevantní věci týkající se klimatické změny a na další a soustředili, bys, měli byste se soustředit na čistě obchodní dohodu bez jakýchkoliv přívěžků. Pokud to neuděláte, tak to bude velice drahé pro lidi z Evropy, o kterých tvrdíte, že je reprezentujete. Teď má slovo pan Hansen na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko. Obchodní konflikty e, začínají tam, když se jedna země snaží nedodržování mezinárodních pravidel podrýt e, průmysl jiné země. A to je právě to, co se teď děje. My bychom měli držet pevně své pozice. Ti, kteří chtějí torpédovat e, jednání se Spojenými státy, si zahrávají s pracovními příležitostmi našich lidí. Jsou to malé a střední podniky, podniky, které představují 88 našich vývozů do Spojených států. Evropská komise by se měla držet eh, navrženého mandátu a eh, lhůt do července. Měli bychom se také eh, postavit americkým snahám zahrnout do toho zemědělství. Neměli bychom vyjednávat s obavami, ale zároveň by naše vyjednávání neměly vést tyto obavy. V tom souhlasím s panem Žadotem. Pan Pan Kofot na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, děkuji vám já si myslím, že tato otázka je pro nás velice důležitá. Zda začít znovu vyjednávat. Všem je jasné, že Bílý dům pod Trumpem podkopává vše, eh, za co bojujeme nejenom v Evropě, ale eh, za čím stojí také většina eh, Američanů. Já jsem v delegaci pro USA a vím, že v kongresu jsou kolegové, kteří zásadně nesouhlasí s Bílým domem Donalda Trumpa. Takže Měli bychom začít diskutovat s lidmi, s nimiž nesouhlasíme, kteří jsou proti právnímu státu v oblasti obchodu, kteří jsou proti VTO? Já si myslím, že ano, protože Evropa je silnou mocností v obchodě. My eh, jsme u kormidla a nikdy samozřejmě nesmíme přistoupit v obchodních jednáních s USA na to, že nikdy neakceptujeme jakoukoliv dohodu, než oni odstraní jednostrané tarify, které proti nám uvalili. Takže možná kdybychom mohli eh, obnovit eh, určitá pravidla, bylo by to dobře, ale nesmíme se nechat eh, na sebe tlačit. Pane Kofode, máte modrou kartu pana Etheridge. Ja, nein? Ja, bitteschön. Ano, prosím. Eh, Pane Heteriči, položil jste modrou kartu. Děkuji eh, za, za to, že mohu položit otázku. Já jsem vyrozuměl z toho, z toho co jste říkal, že Evropská, Evropa jako velmoc by neměla jednat o obchodě s vládou, s níž nesouhlasíme, byť tato vláda je tou vládou z reálné světové velmoci, tedy USA, že bychom spíše měli mluvit s těmi, kteří jsou tam v opozici. Ano, já chápu, co myslíte tím, že nesouhlasíte s nějakou vládou, která je zrovna u moci, ale myslím si, že vždy je potřeba diskutovat eh, o obchodě kvůli tomu, že to sebou nese obrovské příležitosti eh, pro firmy pracovní místa. Pane Kofode, ano, asi došlo k nedorozumění. Určitě můžeme hovořit eh, s americkou vládou navzdory rozdílům, které mezi námi panují, protože američané, to není jenom eh, Trumpova administrativa, to je také kongres, kde je řada lidí, kteří eh, se bojí nesouhlasit s politikou Bílého domu v obchodní politice. Já jsem říkal, že Evropa je obchodní supervelmocí, protože tomu tak je. My chceme nastavit rovná pravidla hry, pravidla v obchodě, udržitelnost, bojovat eh, s klimatickými změnami v prostřednictvím obchodních dohod. Takže mluvíme ze silné mm, pozice a takové můžeme hovořit i s lidmi, s nimiž nesouhlasíme. Díky paní Dornano na jednu minutu. Merci. <clears throat> Merci. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Takže Evropská unie se rozhodla znovu otevřít jednání za účelem přijetí obchodní dohody se Spojenými státy. Přitom eh, eh, lidé ovšem odmítají eh, dohody o volné výměně, které je ochuzují. Dohoda se Spojenými státy od zvolení Donalda Trumpa je v úzkých a technokraté místo, co by se k tomu postavili čelem, všem to chtějí něčím jakoby nahradit a dohoda, o které dnes diskutujeme, je toho součástí. Nemůžeme z tohoto jednání očekávat nic pozitivního. Jak si myslet, že zemědělství z toho bude opravdu eh, vyňato, když přitom předseda Juncker už slíbil, že budeme dovážet víc soji, aby bylo možno do Ameriky vyvážet německé vozy. Je zapotřebí dlouhodobě udržitelnějšího a eh, klidem příležitosti příznivějšího typu dohody. A každým rokem Unie dokazuje, každým krokem Unie dokazuje, že je třeba z ní vystoupit. Tak to byli jednotliví řečníci a nyní jdeme na postup Catch the Eye. Já bych na vás měla jednu velkou prozbu. Já mám deset přihlášek a chtěla bych vám všem dát slovo, ale to za předpokladu, že budete dodržovat svůj řečnický čas, jinak se všech deset ke slovu nedostane. Pan eh, Jazlověcký. Paní předsedkyně, děkuji vám. Máme dohodu s Japonskem, nedávno jsme přijali obchodní dohodu s Afghánistánem, ale zdá se, že teď chceme odmítnout dohodu s USA. Extrémní levice si myslí, že bychom měli eh, upustit od vyjednávání. A proč? Protože nemají rádi prezidenta Trumpa. Jenže zdá se, že Američanům prezident Trump nějak nevadí. Nebo si myslíte, že americké volby byly nějaký omyl, že, nebo že Brexit je omyl? Omily se občas stávají, samozřejmě. Nicméně Spojené státy jsou nesmírně seriózní partner, se kterým jsme provázaní v takových oblastech, jako je třeba obrana. Takže Spojené státy musí být naším strategickým partnerem i v obchodu. Obchod s USA je proto nesmírně důležitý. Děkuji vám. Děkuji, paní Rodriguez Piněro, prosím. Děkuji, paní komisařko. Transatlantické vztahy by měly být založeny na dialogu, ale upřímně si nemyslím, že tady máme podmínky pro vyjednání obchodní dohody s USA na základě toho, co předkládá komise. V politice myslím, nejdůležitější eh, koherentnost, abychom dělali to, co říkáme. A já se chci obrátit na všechny mladé lidi, kteří tady jsou. Zda jim skutečně jde o boj proti klimatickým eh, změnám. Žádají po nás, abychom vyřešili tento problém kvůli jejich budoucnosti. A pokud my dnes v parlamentu schválíme toto vyjednávání, stejně jako evropské instituce, pokud souhlasíme a podepíšeme dohody o boji s klimatickými změnami, nemůžeme potom začít vyjednávat se Spojenými státy, aniž bychom žádali dodržení této dohody. Nemůžeme začít vyjednávat s někým, kdo není důvěryhodným partnerem, který dává rány pod pás, který ohrožuje naši vlastní bezpečnost který nedodržuje naše eh, podmínky eh, v rámci společného dialogu. Děkuji. Děkuji, paní Tomašič, na jednu minutu. Sjedinjene američke države naš su hlavní. Děkuji, paní předsedkyně. Spojené státy jsou největším naším globálním partnerem, proto by bylo dobré, abychom měli dlouhodobé závazky, které povedou k posílení našich vzájemných obchodních vztahů. Já jsem velice ráda, že tady je nová kapitola v našich obchodních vztazích, která se začíná otevírat po zhroucení TTIP. A já věřím, že tentokrát nebudeme opakovat staré chyby a že eh, budeme myslet eh, na náš eh, průmysl. Nechceme být eh, otroky cel, chceme mít prostor pro vzájemné uznání současných standardů, například pokud je o označování výrobků. Také doufám, že naši vyjednavači nebudou eh, přicházet k vyjednávání s nějakými předsudky vůči Trumpovi a jeho vládě. Pokud budeme pokračovat tom, že budeme vysílat podobné signály Trumpově administrativě, tak eh, místo tomu, že pomůžeme biznesu, selžeme. A můžeme se zeptat, zda se nám potom v budoucnu nabídne ještě nějaká jiná příležitost, proto musíme podporu, eh, pokra, hm, postupovat moudře. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Já chci vyjádřit souhlas s tímto vyjednavacím mandátem ze třech důvodů. Jednak naše hospodářství v příštích letech více poroste eh, právě díky společnému obchodu. Proto se musíme na tuto situaci připravit v rámci evropského hospodářství, zejména malé a střední podniky. Za druhé, tyto dohody, tato dohoda je jediná možnost, jak rozšířit naše ekologické sociální standardy. A za třetí, toto není eh, jediný pokus. My jsme už reagovali na pokus eh, ochrany před neoprotekcionismem. Řešili jsme to eh, při uzavírání dohody s Japonském a dalšími. Já bych chtěla zdůraznit, že pokud toto všechno mohlo pro, proběhnout, eh, tak je to proto, že to eh, vše řídí žena, která je v čele a stojí proti testosteronu Trumpa. Paní komisařka Malstremová máte obrovské zkušenosti a také vyjednavací eh, schopnosti. Věřím, že eh, máte dostatek i emoční inteligence k tomu, abyste dokázala dobře eh, vyjednávat. Paní předsedkyně odebrala mikrofon. Minuty. Ani Scott na jednu minutu paní předsedkyně, vstup do eh, obchodních jednání se Spojenými státy v tuto chvíli by znamenalo vlastně, že eh, se tady snažíme připojit eh, k Trumpovi v jeho stylu. Bylo by to všechno směšné a poslední hřebíček do rakve politiky založené na sociální spravedlnosti. Víme, jak to je. Zbývá nám 12 let pro vyjednání lepších podmínek pro k záchranu klimatu. A tyto, tato dohoda by k tomu rozhodně nepřispěla. Jak můžeme vůbec uvažovat eh, nabídnutí spojeným státům lepších obchodních podmínek, eh, když eh, oni sami svůj ocelářský průmysl nedokázali přizpůsobit pařížským dohodám. My musíme obhajovat evropské pracovníky, jít směrem k nízkouhlíkové ekonomice. Damato, eine Minute. Paní na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko buďme velice obezřetní. Není možné obcházet stanovisko Evropského parlamentu, obcházet stanovisko eh, občanů Evropy před přijetím dohod se Spojenými státy. Eh, to by byla vlastně skrytá eh, dohoda, která by hrožovala životní prostředí a další oblasti bez jakýchkoliv omezení. Bylo by to naprosto nelogické a znamenalo by by to, že naš rybolov a naši rybáři by na tom byli ještě hůře a evropské trhy by byly zaplaveny levnými rybami. To jsou všechno věci, kterým se postavíme. Řekli jsme mnohokrát, že je třeba e, přijímat obchodní dohody, ale především v zájmu evropských občanů e, se zajímavými e, trhy, se užitečnými trhy, s možností vývozu pro naše vývozce. Takže ať se nás budete ptát, kdy kdykoliv řekneme vždycky ne novému TTIP. Rozpoczęcie negocjacji ma na celu powstrzymanie dalszej eskalacji napięć handlowych i politycznych. Děkuji. Zahájení vyjednávání eh, by mělo pomoci odstranění eskalovaných vztahů mezi EU a USA. Když budou probíhat jednání, tak USA nebudou uvalovat cla například na auta. 85 polských vozidel, která se u nás vyvázejí, vyvážejí, vyrábějí, potom se prodává na evropském trhu, takže je i v našem zájmu, tedy v zájmu Polska, abychom se vyhli novým clům. Kromě toho máme v našem hospodářství řadu energeticky náročných odvětví a to je také velice důležité pro naše vztahy se spojenými státy. Například dovoz skapalněného plynu by pro nás byl z USA výhodnější. Děkuji. Děkuji paní Grapini na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, máme celou řadu důvodů se zlobit na Trumpovu vládu. Osobně jsem hodně bojovala za to, aby byly eh, přijaty mé pozměňovací návrhy eh, k TTIP. Nakonec to nedopadlo, ale nesmíme pod, eh, nějakým způsobem podceňovat tato jednání. Pro omezený mandát je třeba s nimi počítat, je třeba ta jednání zahájit, je to jediný způsob, eh, jak jít. Eh, ne, eh, Mirčela Eliade řekl, jediný způsob, jak bitvu neprohrát, je vůbec jí nezačínat. Musíme jednat obezřetně, nemůžeme si nechat něco vnutit jednostranně u určitých skupin zboží a určitě se tohoto úkolu můžete ujmout vy. Možná, že nemusíme mít dohodu s Tureckem, Ruskem, Čínou ani se Spojenými státy, ale jak potom Eh, dále rozvíjet vnitřní trh. Myslím, že ten mandát nakonec dostanete. Ani minuty. Pan Tarabela na jednu minutu. Eh, paní komisařko, já stále ještě eh, sním o Evropě, kde bude eh, soudržnost mezi našimi politikami průmyslovou, sociální, zemědělskou a dalšími. Řekněte nám, paní komisařko, proč tady máme mít tolik dovozů soje na evropský kontinent, spíš než, vegeta, než vegetální proteiny. To budeme muset opravdu tu, to zemědělství hospodářství potopit, úplně ho obětovat. Masivní dovozy soji už byly eh, vlastně proti krolickému eh, eh, protokolu a s Paříž, proti pařížským dohodám. Vy jste z krásné země, paní komisařko, a přitom tady vůbec neberete v úvahu ty priority, které představuje boj proti oteplování planety. Paní Arena na jednu minutu. Paní komisařko, já se opravdu eh, myslím, že komisař, komisi je všechno dobré pro to, aby mohla liberalizovat eh, výměny. Vaše argumenty, dobře, vyslechli jsme je, ale znamená to, že snad děláme dohody se zeměmi, které jsou přátelské a sdílejí naše hodnoty a pravidla. A v čem eh, pan Trump a jeho vláda sdílí naše hodnoty? V oblasti klimatu se rozhodl, že odstoupí od stolu Bruselu a nebude, e, nebude podepisovat COP21. Dále se rozhodl, že nebude respektovat pravidla VTO a vy e, obhajujete pravidla Světové obchodní organizace a přitom si sednete e, ke stolu s Trumpovou administrativou, zatímco tato stejná administrativa nerespektuje pravidla, o které vy říkáte, že se respektovat musí. Takže já chci slyšet jeden argument, který by mě přesvědčil, že budete schopna změnit určitou politiku, politiku, která nerespektuje Evropu ze strany eh, Trumpovy administrativy. Nemyslím si, že to je možné a proto si nemyslím, že teď nemůžete dostat mandát, který navrhujete radě. Děkuji, to byly přihlášky v Catch the Eye a teď má slovo paní Malmström, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Dohoda, kterou uzavřel předseda Juncker v červenci s prezidentem Trumpem, hovořila o tom, že navzdory našim neshodám v několika oblastech se pokusíme najít způsoby, jak spolupracovat. Hovořili jsme o LNG, protože mnoho evropských zemí chce kupovat americký LNG místo plynu z jiných Eh, oblastí a američané se to snaží usnadnit. Je to rozhodnutí každého členského státu a jejich firm. Není to samozřejmě komise, kdo kupuje plyn. Potom nárůst sojových bobů. I to je důsledkem trhu. Komise nekupuje sojové boby a neskladuje je v Berlemontu. Tohle je tržní politika, která se změnila poměrně značně. My jsme souhlasili s tím, že přijmeme americké schéma udržitelnosti zcela v souladu se směrnicí. Souhlasili jsme tak také s tím, že budeme spolupracovat na reformě VTO. Tam také máme neshody, ale kromě toho máme proces, ve kterém spolupracujeme s Američany a Japonci na nových pravidlech VTO, eh, abychom například tvořili protiváhu kapitálu z Číny. Ta práce probíhá. Pak jsme se shodli na určité regulatorní spolupráci v oblasti transparentnosti potravin, což je dobrovolné a plně v souladu s našimi příslušnými systémy. A souhlasili jsme také, že budeme usilovat o vyjednávání uh, v, na dvou omezených dohodách, které jsou však přesto důležité. Jedna se týká hodnocení uh, konformity, to dnes nikdo nespochybňoval, a ta druhá se týká v omezené míře uh, zboží a cel, cel na průmyslové výrobky. A právě tady vás žádáme o názor. navrhovaných mandátech jsou jasné podmínky. Nemůžeme uzavřít nic, jestliže cla na ocel a hliník nebudou odstraněna ještě předtím, než to uzavřeme. Nevzniknou žádná dodatečná cla eh, na eh, automobily například. Kromě toho v průběhu vyjednávání provádíme externí studii a posouzení dopadů ohledně udržitelnosti. Už jsme začali konzultovat s občanskou společností. To je v tom mandátu naprosto jasné a pokud ho schválíte, tak v podstatě stvrdíte to, že zemědělství tam není. Je to omezená dohoda, kterou žádáme pro průmyslové výrobky, včetně e, rybolovných, e, včetně sektoru rybolovu a aut, což není zanedbatelné ani pro Evropskou unii. Nicméně není to úplná obchodní dohoda, dohoda o volném obchodu. Není to, že bychom vyndali TTIP od někud z ledničky. TTIP je opravdu hluboce u ledu. Z různých důvodů nebylo možné pokročit za Obamovy administrativy a teď není možné v dohledné budoucnosti eh, pokročit někam dále. Ani, ani nyní. A to proto, jak už jste zmínili, že USA odstoupili od pařížské dohody. Jak jsem už řekla, máme tu několik oblastí neschod s Trumpovou administrativou. Nicméně američané, občané a jejich volená shromáždění, americký národ je přítelem Evropské unie a my máme eminentní zájem na tom, abychom našli oblasti, kde můžeme spolupracovat, kde spolu můžeme hovořit, kde můžeme vést dialog, což je eh, jednomyslnou vůlí eh, i Evropské rady. Proto vás žádáme o vyslovení souhlasu s těmito dvěma vyjednavacími mandáty. Rada je připravena a já doufám, že budete hlasovat zítra pro. Děkuji vám moc krát za tuto debatu. Děkuji, paní komisařko. Pane Etheridge, musím vám říci, že vám nedám slovo ještě jednou, protože už jste měl modrou kartu a časové důvody mě vedly k tomu, že jsem vám nemohla dát znovu slovo. Na závěr rozpravy eh, byly podány následující eh, návrhy usnesení z výboru INTA, potom tím končím tuto rozpravu a hlasování bude následovat zítra. Teď jdeme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je společná rozprava o evropském semestru pro koordinaci eh, hospodářské politiky. Je to zpráva pana van den Kendeláre. Teď se omlouvám, pokud jsem to nevyslovila úplně správně. Eh, Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky a roční zpráva o růstu 2019. A potom je to zpráva paní Harkin, Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky, politika zaměstnanosti zaměstnanosti a sociální aspekty v roční zprávě o růstu 2019. Nejprve dostane slovo jakožto zpravodaj pan Fanden Kendelare. A to na čtyři minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji. Rozprava k semestru je zase politicky velice, velice bohatá a teď při přibližujících se volbách je tomu ještě více. A teď je třeba si uvědomit, jaké otázky nás vlastně identifikují jako politiky, jaké jsou velké výzvy a jak chceme, aby naše státy byli schopni poskytnout stejné sociální zabezpečení i našim dětem a vnoučatům. Někdo chce víc investic, jiný zase více rozpočtové disciplíny a na druhou stranu ještě eh, chceme, aby to tady bylo všechno zelenější. Já eh, se domnívám, že je třeba inteligentně sladit všechny tyto cíle a e, polopravdy už nikomu nemohou sloužit, tím méně evropským občanům. E, je třeba hovořit jasně, přesvědčivě i e, vůči dětem. Já musím říct, že můj synek dvouletý je teď se mnou zde ve Štrasburku a já jsem tady kvůli němu. Chci, aby jeho budoucnost byla dobrá pro něho, pro jeho blízké. A pokud bude nemocný, aby ho stát mohl ochránit ochránit, aby mu mohl poskytnout léčbu, aby mu umožnil vybudovat si budoucnost. A tato budoucnost, ta velká historie, to e, dědictví desetiletí, velké prosperity, to všechno je teď ohroženo, vážené kolegyně a kolegové. E, stárnutí populace je velkou výzvou pro e, právě 21. století. Je to velká demografická výzva. Mysleme eh, na eh, náklady, které představují starobní důchody, zdravotní péče, které budou naprosto jednoznačně narůstat v nadcházejících letech. To stárnutí eh, občanů Unie konkrétně znamená, že tady bude méně aktivních pracovníků, kteří přitom budou muset vydělávat dost na to, aby se zachovaly i ty sociální normy, které zde máme. Je třeba tedy investovat reformovat, reformovat struktury a tak trochu upravit, eh, dát do pořádku naše rozpočty a budeme zde potřebovat, a asi tím bychom eh, měli začít, eh, finance zdravé. Eh, zdravé finance jsou základní eh, stavebním kamenem, protože pokud tady budeme mít více starších lidí, tak je třeba na to být připraven. Je třeba se eh, vůči tomu se na to připravit, jinak budeme zaskočeni. Je třeba rovněž reformovat struktury, aby stárnutí obyvatelstva nemělo takové záporné dopady, jak teď hrozí, že mít bude a aby co největší počet aktivních lidí opravdu mohlo najít práci aby, prac, eh, aby eh, zaměstnavatele mohli rychleji pracovníky přijímat a zároveň je i eh, propouštět. Už není možné, že si člověk bude moci představovat, že v jednom zaměstnání, v jednom podniku tráví celý svůj aktivní život. Takže je třeba vytvořit určitý rámec, abychom ten přechod do tohoto nového systému o, e, ošetřili. Ti pracující musí být také odolnější, musí být, e, ať chtějí či nechtějí, e, neustále vzdělávání, odborně připravování, musí docházet k přeškolování pracovníků. To je všechno důležité. Investice do lidského kapitálu je zásadní, ale je třeba také investovat do produkce produktivity, abychom si zajistili eh, opravdu hospodářský růst. Eh, tady je to otázka in, eh, projektů do infrastruktury, ale také digitalizace a dalších oblastí. Na to musíme myslet. To znamená, musíme mít určitý sociálně-ekonomický cíl, musíme směřovat tak, abychom zajistili udržitelný rozvoj. Paní Harkin, máte čtyři minuty. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci. Myslím si, že díky ní se nám podařilo dospět k této vyvážené zprávě. Je tady eh, dnes několik pozměňovacích návrhů a s jedinou výjimkou je všechny mohu podpořit. Nijak zásadním způsobem nemění obsah nebo tón této zprávy, naopak ji vylepšují. Takže předně bych chtěla říci, že je velice důležité aby výbor pro zaměstnanost ehm, mohl vypracovat samostatnou zprávu k roční analýze růstu, protože my k tomu přistupujeme jinak než výbor pro hospodářské záležitosti. Samozřejmě, že se doplňujeme, ale klademe důraz na odlišné věci. A tato eh, zpráva, stejně jako dvě předchozí zprávy našeho výboru pro zaměstnanost, eh, přispívají k vytvoření dobré rovnováhy mezi